které jsou stanoveny v jednacím řádu. Právní výbor na svém zasedání 19. června 2017 ověřil pověřovací listiny Thierryho Kornieta a Patricii Lalonde a jednomyslně navrhnul schválit jejich mandát od 18. května 2017. Máte nějaké připomínky? Ne, takže mandáty